Hello to everybody, good morning. Dobrý den, dobré ráno. Buongiorno a tutti e a tutte, soprattutto. Dobrý den. Vítám tady všechny, zejména dámy. A je mi velkým potěšením vystoupit na úvod této konference. Chci vám poděkovat za to, že jste dorazili. Děkuji našim hostům, novinářům i poslancům Evropského parlamentu. Ráda bych stručně vysvětlila, proč jsme se dnes na této konferenci sešli. Před několika měsíci jsme se rozhodli, že tuto akci zorganizujeme a že bude mít dva cíle. Jednak provést jakousi bilanci, pokud jde o činnosti probíhající v Evropském parlamentu, v této oblasti, ať už jde o legislativu, směrnice, které se připravují a o kterých již Evropský parlament, parlament hlasoval a které se týkají genderové rovnosti. Ale tím druhým cílem bylo abychom se mm, blíže seznámili a abychom překlenuli tu propast, která existuje mezi námi, jakožto Evropským parlamentem, národními parlamenty a potažmo evropskými ob- občany. Někdy je tomu tak, že instituce pracují velice tvrdě, zpracovávají kvalitní legislativu, ale občané nejsou do celého procesu dostatečně zapojeni a nejsou o něm informováni. A my tedy máme pocit, že je potřeba občany více zapojit a naše instituce občanům přiblížit. Je potřeba je v maximální možné míře informovat a do celého procesu je zapojit, tak aby se byli vědomi veškerých práv, která mají. Tuto akci jsme se rozhodli zorganizovat eh, společně s eh, skupinou na vysoké úrovni pro genderovou rovnost a diverzitu, které předsedám, a také se skupinou pro komunikaci předsednictva Evropského parlamentu. Dva místopředsedové eh, Evropského parlamentu mezi nás dnes později také zavítají a vystoupí se svými příspěvky. Dostalo se nám také e, značné podpory od, výbora, od výboru pro ženská práva, konkrétně od pana předsedy Gustafsona, který sedí po mé levici. Pan Gustavson je vynikajícím předsedou výboru pro ženská práva a genderovou rovnost a já bych mu za jeho práci velice ráda poděkovala. Chci poděkovat také všem ostatním, kteří se podíleli na této akci, kteří zpracovávali dokumenty, které dnes máte vzadu v sále k dispozici. Děkuji také generálnímu ředitelství pro komunikaci paní Joan Laus, která je generální ředitelkou pro interní politiky a také děkuji pracovníkům, kteří se věnují vztahům s národními parlamenty. Konkrétně děkuji Francesco Rátimu, generálnímu řediteli pro lidské zdroje a děkuji také generální ředitelce pro tlumočení. Dnešní akce je e, vysílána na internetu. Poslanci Evropského parlamentu se mohou hlásit o slovo běžným způsobem. Poslanci národních parlamentů eh, na nás budou eh, muset mávnout eh, svými kartičkami se jmény, když si budou přát vystoupit. Před sebou byste měli mít kartičky se svými jmény, takže pokud budete chtít vystoupit, mávněte na nás a my k vám vyšleme pracovníka, který zajistí, abyste mohli vystoupit. Na závěr svého úvodního vystoupení bych chtěla přečíst dopis předsedy Evropského parlamentu Martina Šulce, který nám zaslal. Vážená paní Angelili, vážení poslanci Národní parlamentu, vážení kolegové, dámy a pánové, já bych se velice rád omluvil, že se nemohu této důležité dnešní akce zúčastnit. Nicméně mi to neumožňují moje povinnosti předsedy Evropského parlamentu. Přesto bych se dovolil vás všechny velice vřele přivítat na této akci, jednak eh, proto, že eh, si ji osobně velice cením a chci osobně poděkovat Výboru pro ženská práva a také skupině na vysoké úrovni pro genderovou rovnost a diverzitu eh, za tuto vynikající konferenci a zároveň bych tímto vyjádřil také svůj osobní názor k genderové rovnosti eh, v oblasti politiky i administrativy. Pokud jde o smlouvu Evropské unii, tak tam hovoří o podpoře rovnosti mezi muži a ženami. Je to explicitní cíl Evropské unie a já jsem velice rád, že mohu říci, že Evropský parlament eh, přispěl k dosažení tohoto cíle. Dokument eh, ženy a politika, o kterém jsme hlasovali letos v březnu, je dobrým krokem správným směrem, ale musíme naše úsilí zesílit, abychom všechny jeho cíle naplnili. Je důležité, abychom se stanovovali skutečně ambiciozní cíle v této oblasti. A nemělo by to být pouze výsadou eh, veřejných institucí a politiků. Myslím, že je potřeba, aby se genderová rovnost začala prosazovat i v soukromém sektoru a proto bych využil této příležitosti a znovu zopakoval, že Evropský parlament eh, netrpělivě očekává velice důležitý námise o genderové rovnováze v představenstvech eh, firem a firem kotovaných na burze. To by mohlo přispět k eh, snížení současné nepřijatelné nerovnováhy v těchto eh, institucích eh, v Evropské unii. Abych se vrátil k Evropskému parlamentu, chci říci, že pevně věřím tomu, že naší povinností je být dobrým příkladem pokud jde o prosazování žen v politice v našich institucích. Politické mm, skupiny v tom sehrávají e, zcela zásadní roli, jak na evropské, tak na národní úrovni. Podle procedurálních pravidel Evropského parlamentu se volí parlamentní výbory mm, e, podle kandidátů z politických skupin a Pozice předsedů, místopředsedů a kvestorů eh, se volí eh, ze jmen a osobností předložených politickými skupinami. Došlo ke zlepšení v této oblasti, ale vidíme, že je tu ještě další prostor pro zlepšení, abychom dosáhli i na této úrovni eh, patřičné genderové rovnosti. My Tedy celý eh, probíhající proces podporujeme a v roce 2006 jsme hlasovali o prohlášení o zásadách, které se týkají podpory rovnosti a diverzity eh, v sekretariátech. V roce 2009 jsme zpracovali plán na podporu genderové rovnosti a diverzity a předsednictvo parlamentu se stanovilo některé cíle, některých z nich už se podařilo dosáhnout, některé jsme naplnili částečně Zhruba jedna třetina eh, generálních ředitelek eh, už jsou v dnešní době ženy. Samozřejmě ještě stále trochu zaostáváme, pokud jde o celkové zastoupení eh, žen na středních manažerských pozicích. Nadále se budeme ovšem tomuto deficitu věnovat v rámci tohoto legislativního období a já doufám, že i dnešní akce k tomu přispěje, že bude dobrým fórem pro eh, výměnu užitečných informací. Děkuji vám za pozornost, Martin Schulz. Takže to byl dopis od předsedy parlamentu Martina Šulce a teď už předávám slovo panu Gustavsonovi. Jenom bych připomněla, že pan Gustavson je předsedou výboru pro ženská práva v parlamentu. Děkuji, paní Angelili. Chtěl bych vám skutečně srdečně poděkovat a nejprve bych chtěl všem popřát krásné ráno. Paní Angelili a samozřejmě zdravím také ostatní místopředsedy, všechny, všechny poslance z našeho parlamentu i z národních parlamentů. Je mi velkým potěšením, když vidím, kolik z vás přicestovalo a udělalo si čas. Je pro mě velká čest, že mohu sedět vedle paní Angelíly a společně s ní uvádět tuto konferenci a za to vám srdečně děkuji, protože paní Angelíly se chopila této iniciativy. Je to poprvé, kdy jsme uspořádali společnou konferenci vysoké skupiny pro rovné postavení pohlaví společně s mým výborem, výborem pro ženská práva a rovné postavení obou pohlaví. Tato konference je pro nás jedinečnou příležitostí vyměnit si naše stanoviska, zkušenosti, a diskutovat o různých postupech a praxích. Především v dobách krize je to mimořádně důležité, protože ve všech evropských zemích, ve všech zemích Evropské unie je zřejmé, že krize má velké dopady především na ženy. Vede to také k tomu, že mnoho žen ztrácí pracovní místa kvůli úsporám a na druhé straně tam, kde dochází ke škrtům sociální oblasti, očekává se, že toto půjde právě na úkor žen ve vzdělání, v péči a tak dále. Ženy tady musí být eh, velmi pružné jsou velmi dotčené touto situací a proto to musíme zohlednit, když také hovoříme o krizi a o tom, jak ji vyřešit, protože velmi často o krizi hovoříme spíše z technického pohledu a, zapomí, a nebo z ekonomického zapomínáme na to, že jsou zatím skuteční lidé, kteří jsou eh, dotčeni krizí. Viděli jsme program a já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Dnes odpoledne budeme hovořit o velmi důležité zprávě paní Pietikenen o posílení role žen při rozhodování v oblasti politiky. Je to velmi důležitá otázka. V Evropském parlamentu jsme se do velké míry shodli na tom, že je potřeba vylepšit postavení žen při politickém rozhodování. Paní Pietikenen vám sama tuto zprávu představí do všech podrobností. Ovšem jednu věc bych chtěl předeslat již v tuto chvíli. Z různých důvodů je důležité, aby ženy ve vysokých eh, funkcích eh, tedy byly zastoupeny, aby nastoupily na vysoké funkce. A to se dotýká i mě, protože nedávno při výběru představenstva Evropské centrální banky byly ženy opomenuty. Přece to není tak, že by neexistovala jediná kompetentní žena, která by mohla vykonávat eh, takovou funkci. Bez pochyby takové ženy existují, je potřeba je pouze hledat. Náš výbor má velký zájem na tom, abychom eh, pečovali o vztahy s národními parlamenty, abychom vedli dialog ke kterému je celá řada příležitostí. Proto jsem velice potěšen, že příští setkání se bude věnovat také hostům z německého parlamentu. Budou to také hosté paní Lauriček, která je dnes mezi pozvanými v sálu, v sále. Je velice důležité, abychom diskutovali Máme velký, velký zájem na úzkých kontaktech, na intenzivních kontaktech se zástupci národních parlamentů. Chtěl bych dále upozornit na to, že před tímto sálem Evropský institut pro eh, rovnost mezi pohlavími má své stánky, kde můžete získat informace, můžete promluvit s jejich zástupci a já bych vás chtěl povzbudit, abyste usilovali o tento kontakt, abyste ho vyhledali, protože jsou tam lidé, kteří provádí zajímavé výzkumné programy, schromáždili mnoho zajímavých faktů, které mohou pomoci k vylepšení situace. Někdy samozřejmě získáváme dojem, že situace není zcela správná ovšem nejsou proto žádné podklady a proto je velice důležité, aby existovaly vědecké programy, ze kterých eh, fakta získáme. Děkuji vám za vaši přítomnost a myslím, že dnešní den bude velmi užitečný. Jsem rád, že jste přicestovali. Grazie, prezidente. Um... Ehm. Děkuji. Pane Gustafsson. Ráda bych se nyní stručně vyjádřila k situaci na trhu práce, zaměstnanosti a k tomu, jaké vyhlídky eh, mají zaměstnanci Evropského parlamentu. Předseda Evropského parlamentu se tak také vyjádřil ve svém projevu uvedl, že evropské instituce musí jít příkladem, protože parlament, především Evropský parlament, by neměl sám vytyčovat určité pokyny nebo linie, které sám nedodržuje. Měli bychom sami dodržovat to, co ukládáme členským státům. Generální ředitelství prsta odvedlo velmi dobrou práci ze které a vyplývá z toho, jak vypadá situace v Evropském parlamentu. Já bych uvedla několik faktů, abyste to vše lépe pochopili. U všech zaměstnanců Evropského parlamentu je to tak, že 41,5 zaměstnanců představují muži ženy představují 58,5 Znamená to, že v Evropském parlamentu je více úřednic než úředníků. Ovšem v této souvislosti je zajímavé podívat se na tato čísla podrobněji a stanovit si nebo podívat se na to, v jakých kategoriích se funkce nachází. Můžeme to rozdělit na dvě kategorie. Jednak na straně jedné máme administrátory, to jsou nejvyšší pozice, 51,3 žen a 48,7 jsou muži. Je to tedy zdánlivě tak, že nejvyšší funkce úřednické zastávají ve většině ženy. Ovšem, my si ty čísla rozebereme ještě více. Zajímavé také je zanalizovat si nižší pozice asistenty, takzvané AST, 58,5% jsou ženy a 41,5% jsou muži. Co to znamená? Znamená to zejména to, že na nižších pozicích, zaměstnaneckých pozicích, většinou se vyskytují ženy. V těch nižších pozicích tady je více žen a ve vyšších pozicích je také většina žen, ale pouze do určité úrovně, až do úrovně AD8. Je to služební třída, která se nachází pod takzvanými vedoucími referátů. To znamená, že každý, kdo se snaží v Evropském parlamentu e, stoupat po kariérním žebříčku, dostane se sem. A když si potom ta čísla rozebereme ještě více, tak, se, tak vedoucí referátu je 74,5 mužů a pouze 26,5 představují ženy. Pokud se podíváme ještě výše a podíváme se na pozice ředitelů, dochází k malému vylepšení, ale 67,4 představují muži a 32,6 ženy pokud se podíváme na pozici generálních ředitelů, máme sedm mužů a čtyři ženy. 63,6 tedy představují muži a 36,4 ženy. Ovšem Chtěla bych zdůraznit, že to jsou čísla, která se výrazně vylepšují, pokud se podíváme na jejich průběh během posledních pěti let. To zaznělo i v dopise pana prezidenta od roku 2006. Máme také povinnost, prezidium Evropského parlamentu má povinnost zohledňovat ženy a podporovat je. V posledních pěti let, let v posledních pěti letech jsme poprvé měli eh, první zástupkyně generálního tajemníka Evropského parlamentu, paní Raty. Je to poprvé, kdy žena v naší zprávě dosáhla na tak vysokou pozici. Znamená to, že skutečně dochází k určitému vývoji. Ta čísla, která jsem představila, dokládají, že ženy představují, pokud jde o úřednické pozice většinu, že ovšem se nachází především na nižších pozicích a pokud se dostáváme výše po kariérním žebříčku, zjišťujeme, že přibývá mužů a ubývá žen. Položili jsme si otázku, proč tomu tak je. Proč narážíme na tyto problémy? Proč je pro ženy tak obtížné dostat se na vrchol? A pravdou je, že ženy příliš neusilují o tyto vyšší pozice. Dalo by se říci, že je zde nedostatečná poptávka žen po vyšších postech v administrativě Evropského parlamentu je jeden hlavní důvod, proč se ženy vzdávají své kariéry. Je pro ně totiž velmi obtížné sladit profesní a rodinný život. Naše pracovní prostředí nabízí mnohé příležitosti, mnohé záruky, takové záruky, které eh, nenaleznete na jiných místech, protože tady máme dobrá zařízení, která pečují o děti, umožňujeme rodičovskou dovolenou, takže pokud jde o podmínky, tak je tady celá řada záruk, které podporují ženy v jejich pracovní kariéře ovšem někde potom naráží na určitý skleněný strop, který není snadné překonat. Ačkoliv by to vlastně být možné mělo. Od určité hranice se, jak se zdá, žena vzdává dalšího postupu, protože má dojem, že nemůže kariéru sladit s rodinným životem bylo, mnoho žen uvádí, že už nechtějí stoupat eh, na eh, kariérovém žebříčku, protože mají dojem, že kariéra je v rozporu s rodinným životem. Samozřejmě, že situace se mohou u eh, různých žen lišit. Je možné, že někdo má děti, někdo se stará o, dět, o lidi s postižením, o seniory, Potom některé ženy jsou samoživitelky, žena je potom hlavou rodiny a také jedinou osobou, která se musí postarat o nezletilé děti. A to jsou všechno faktory, které je potřeba zohlednit. V Evropském parlamentu se všemi podmínkami, které poskytuje, je hlavní důvod, který brání ženám v kariéře, otázka neslučitelnosti profesního a soukromého, tedy rodinného života. V národních parlamentech, v jednacích řádech a interních pravidlech existují různé strategie pro nakládání se zaměstnanci Národní parlamenty nám odpověděly na určité dotazy a pouze čtyři par- parlamenty mají zvláštní programy pro své e, ženské zaměstnankyně. Je to Finsko, Německo, Nizozemsko e, a Maďarsko. To jsou čtyři jediné parlamenty, které vypracovaly strategie a programy, které mají podporovat zaměstnankyně parlamentních institucích. Je to v podstatě zklamání, protože máme 27 členských zemích a pouze čtyři země se zaměřily na ženy tímto způsobem, těmito programy. Proč je zde tento negativní faktor? Když národní parlamenty, to znamená ti, kdo vytváří pravidla, sami nejsou dobrým příkladem, je zřejmé, že v dobách hospodářské krize soukromé podniky, podniky kotované na burze a podniky firmy obecně také nebudou nakloněni těmto podmínkám, tedy tomu, aby vytvářeli takové podmínky pro ženy, aby mohly sladit rodinu a svou práci. V dopise pana předsedy Evropského parlamentu je to také zřejmé. Veřejné instituce jsou povinny být dobrým příkladem, protože jinak je problematické ukládat jiným pravidla, pokud se eh, samotným parlamentům nedaří tato pravidla plnit a být příkladem, realizovat je. Teprve potom je možné dokázat, že ženy mohou mít kariéru stejně jako muži a že muži a ženy mají rovné postavení. Uvedla bych ještě několik dalších čísel. Již včera na workshopu s novináři jsem tato čísla uvedla a proto bych je chtěla sdělit i vám. Jsou to údaje o jednotlivých institucích, Řekla bych něco eh, ke zvoleným eh, zástupcům Evropského parlamentu a také k zástupcům v eh, jednotlivých institucích, protože ta čísla jsou vlastně průkaznější než slova, jsou názornější, dokáží lépe vystihnout situaci. Máme, nebo měli jsme 12 předsedů Evropské komise a ani jedna žena. Pan předseda Gustavson včera připomněl, že v Evropské centrální bance také na vysokých postech není e, žádná žena. Včera e, jsme také vyslovili určitou výzvu pro kolegy. Bylo tam vlastně připomenutí dnešní akce a dostala jsem jeden vtipný e, mail byli tam vidět zástupci Evropské centrální banky a je to fotografie, která mluví za vše a je mnohem názornější než pouhá slova, protože na tom obrázku jsou samí muži. Fot, obrázky eh, jsou velmi výmluvné. Evropský parlament měl 29 předsedů Evropského parlamentu, z toho pouze dvě byly ženy pouze dvě předsedkyně Evropského parlamentu, paní Simon Weil a paní Nicole Fontaine, dvě z 29. Dovedete si tedy sami uh, udělat obrázek o tom, jak to vypadá s přiměřeností. Nyní tedy k Evropskému parlamentu. od roku 1979, tedy od té doby, kdy proběhla první přímá volba poslanců do Evropského parlamentu, je patrné, je patrné, že tehdy ženy přes 18 zvolených zástupců. Po 30 letech, to znamená v tomto legislativním období, rok 2009 tedy, tehdy Ženy představovaly 34 zvolených poslanců. Poslat, potřebovali jsme tedy 30 let na to, abychom zdvojnásobili zastoupení žen eh, v Evropském parlamentu. A musím říci, že jsme poměrně spokojeni. V 27 členských zemích je situace taková, že v národních parlamentech ženy v průměrně představují 25 zvolených zastupitelů. Je to tedy nízké číslo. Pokud se podíváte na to, kolik je žen, které hrají eh, důležitou institucionální úlohu, třeba plní funkce ministrině v evropských eh, vládách, Představuje to 23%. 23% žen v těchto funkcích. To znamená, měli bychom se nad tím opravdu zamyslet. Je obtížné obracet se na veřejnost a stanovovat různé cíle, hovořit o tom, jak mají být realizovány a přitom sami instituce neplní tyto cíle. Předseda Evropského parlamentu se pokusil toto vyjádřit eh, v jedné své pasáži. Nevím, jestli to bylo naprosto jasné, hovořil o Evropském parlamentu a eh, zmiňoval, eh, že jmenování zástupců výboru a místopředsedů Evropského parlamentu probíhá ve frakcích, to znamená frakce jmenují své kandidáty a potom je volen předseda výboru a nebo místo předseda, místo předsedové Evropského parlamentu. V tomto legislativním období se velmi dbalo na rovné postavení žen bylo zvoleno. Byly tedy rozdělovány jednotlivé funkce a cíle se nepodařily, protože byly jmenovány pouze tři ženy jako místo předsedkyně Evropského parlamentu, tři ze čtrnácti. Když se potom podíváme na statistiku předsedkyň eh, a předsedů výborů, tak máme 22 předsedů výborů a podvýborů a v roce 2009 to bylo 10 žen a v současnosti je to 8 žen. V roce 2012 klesl tento počet na 8 žen, takže opět došlo k poklesu. Mohla bych uvádět ještě sáho dlouhá čísla, ale myslím si, že už jsem eh, uvedla dost údajů na to, aby se situace ozřejmila. Dostali jsme se do kritického okamžiku. V minulých týdnech eh, to bylo také velmi jasně patrné. Diskutovalo se o kvótách žen také v podnicích eh, zapsaných na burze. Paní komisařka Redingová před eh, asi dvěmi lety toto eh, nepříznivé číslo jasně zveřejnila kolik je tady žen ve správních radách a zjistilo se, že je to jedna žena z deseti žen, což představuje 13 Ovšem přesné údaje hovoří o tom, že to je jedna, ze, jedna žena ze sedmi, ovšem myslím si, že to nemusíme dále vysvětlovat, ta čísla hovoří sama za sebe. Paní Regingová rozpoutala diskuzi na toto téma a zmínila se o tom, že si sama nepřeje kvóty pro ženy, ale myslí si, že by tady měla být jakási dobrovolná vstřícnost ze strany evropských podniků. A tato dobrovolná vstřícnost je důležitá a proto ji podporuje. Ovšem čísla jsou zklamáním. Evropské podniky, které se přiblížily přijatelnému standardu a alespoň reagovaly na výzvu Evropské komise, je 24 podniků zanesených na burze, zapsaných na burze z celé Evropy a to je tedy opravdu velmi zanedbatelné číslo. Paní Redingová tedy zahájila veřejnou konzultaci, která byla ukončena v březnu. A paní komisařka se rozhodla, že se obrátí na občany, na pracující ženy. Rozhodla se, že se pustí legislativní cestou a povinně stanoví kvóty žen Jistě víte, že poté se spojila skupina zástupců čes, eh, členských zemí, blokační menšina, a ačkoliv ještě nebyl předložen žádný návrh a paní Redingová zatím pouze oznámila svůj záměr, že by měla být předložena směrnice, to znamená, nebyl žádný text, který by mohl vyvolávat obavy. Zkrátka pouhá hypotéza, že by mohla být předložena směrnice nebo nařízení, vedla k tomu, že vznikla blokační směrnice. Ovšem existuje z 12 členských států, které už eh, mají legislativu v tomto duchu. A tím eh, vlastně poukazují na to, jaká je tady příležitost a mohou být dobrým příkladem. Non sono mai stata eh, particolarmente favorevole. Závěrem bych řekla. Ho sempre pensato. Nikdy jsem moc nepreferovala eh, ty kvóty, protože jako žena jsem se vždy domnívala, že ženy stejně jako všichni ostatní by měly eh, dosahovat výsledků na základě svých zásluh a schopností a e, v ochotě ty obětovat e, jiné kvality. A nechtějí být považovány za někoho, kdo je trošičku odjíž, odlišný, je považován předem za někoho méně slabšího nebo méně inteligentního. To jsou stereotypy. Ženy dokážou dosáhnout vysoké úrovně své kariéry a sladit osobní a soukromý život. V tom jsem byla vždy přesvědčena. Ale tyto stereotypy existují. Existují skutečné fyzické bariéry, eh, nedostatek služeb, které pomůže, které by ženě pomohly sladit soukromý a profesní život pokud tyto služby nejsou k dispozici, tak ženy samozřejmě nemohou um, strávit tedy celý život v práci. Už jsme zmínili celou řadu důležitých žen eh, v Evropském parlamentu, v ECB, v komisi, v evropských politických stranách – které během posledního legislativního období ukázaly, že eh, když se má vybírat, tak se nakonec vyberou muži. Takže možná si to moc nezasloužíme, ale to by spíše, a to nemluvím tedy z osobních eh, zkušeností, ale co mě překvapuje, je, že mezi Eh, absolventy škol vysokých je 60 žen. Tedy ženy jsou aktivnější ve vzdělávání, především univerzitním a následném, postgraduálním. To tedy říkají statistiky, Eurostat. Já se to nevymýšlím. Jenom abych eh, to jenom potvrzuje můj osobní názor. Že východisko je, že hmm, zásluhy, efektivita, a paní Redingová o tom bude mluvit dnes, a také byly předloženy studie o efektivitě podniků, které podporují ženy aby dosáhli, dosahovali vyšší, lepší výjim, eh, excelence a podobně. Také je tam menší míra korupce. A to je obrovský problém v Evropské unii. Takže já bych chtěla tedy uvést pozitivní i negativní údaje. Absence žen v rozhodovacích orgánech, neadekvátní příležitosti pro slaďování osobního profesního života. Bych začala pracovní skupinou Evropského parlamentu, komise. A tam pak můžeme tedy vytvořit pracovní kroužek, abychom lépe mohli informovat občany abychom je mohli více angažovat v rozhodovacích procesech a dát jim e, trošku důvěry. A to je další věc, který, která se objevuje v tom dokumentu. Když se zeptáte žen, jak vidí budoucnost, tak bohužel jsou nejvíce negativní. Ne proto, že to mají v povaze, ale proto, že mají obavy o svoji práci a o svoje důchody. Protože máme stále propast v mzdách mezi muži a ženami 17 Quindi, ecco, questi sono dati su cui riflettere. To je rozdíl v příjmech mužů a žen za stejnou práci. Nad tím se musíme zamyslet. Nyní dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste mě vyslechli a požádám vás abyste eh, si prostudovali materiál, který vypracoval náš sekretariát, který eh, obsahuje takový přehled celé situace. A teď můžeme odpovídat na otázky, nebo se můžete vyjádřit eh, k tomu, co bylo řečeno, nebo ke své vlastní osobní situaci. No mm, dobrý den. Eh, takže dnes hm, vím, že nejsou otázky a jsem Jutta Schulz, předsedkyně COPEC. To je skupina pro rovné příležitosti a diverzitu. Já chci poděkovat hm, panu Gustavsonovi a paní Angelili místo předsedkyni a předsedkyni skupiny na vysoké úrovni pro eh, tuto příležitost. Chtěla bych využít příležitosti mm, k stručnému prohlášení. Kopek je eh, malý poradenský orgán v rámci parlamentu, má osm členů, čtyři zastupují eh, výbor zaměstnanců a čtyři administrativu. Abychom ilustrovali mm, naši práci, tak chci říci, že nemáme rozpočet. Kolegové jsou jak v Lucembursku, tak v Bruselu, takže se setkáváme přes, pouze přes videokonferenci a všichni máme vlastní práci, kromě tedy Kopeku. Kopek je tedy taková vedlejší činnost, ale samozřejmě eh, se, mm, se v tom velice angažujeme. My prosazujeme tolerantní a inkluzivní pracovní prostředí a tento cíl sledujeme tím, že vydáváme stanoviska, dále máme Eh, se na nás obrací ohledně implementačních eh, no, prováděcích opatření pro jednat eh, zaměstnaneckého řádu, služebního řádu. A v neposlední řadě jsme skupinou na vysoké úrovni pro rovnost a diverzitu. Také můžeme iniciovat opatření, pořádat informační kampaně a neformálně radit zaměstnancům, pokud máme pocit, že naše, že se to týká našeho eh, orgánu. Mm, akční plán přijatým, které přijalo byro, je naším konkrétním politickým cílem, za to jsme velice vděční, to je pro nás takový, takové orientační měřítko. Pak máme takovou brožurku, kterou tady najdete, Um, kde jsou definovány cíle kopek pro období 2011 až 2014. Jsme velice vděční oddělení pro rovnost a diverzitu DG personel, protože jejich statistiky jsou pro nás nezbytné. A řada těchto statistik už byla citována dnes paní místopředsedkyní, paní Angelili. Kopek také soudí, že Evropský parlament společně s ostatními evropskými institucemi by měl být eh, takovým vzorem v oblasti rovnosti pohlaví. Něk- určitého pokroku bylo dosaženo v posledních deseti letech, ale také vidíme, že tento úkol zdaleka není splněn. Jeden příklad je nedostatek žen ve středním managementu. Máme asi třetinu všech středních managementů E, jsou tedy ženy. Kopek e, soudí, že potřebujeme větší flexibilitu v pracovním prostředí vedle již existujících opatření pro školení a zvyšování ehm, informovanosti. Proto jsme vděční za tuto příležitost vyměnit si názory s, s národních parlamentů a se zájmem jsme si prostudovali odpovědi um, na otázky VRD. Mě velice zaujalo li opatření, které platí v holandském parlamentu, nizozemském parlamentu, tady o tom bych mě zajímalo možná další podrobnosti. Dále Kopek. Mm, zajímalo by mě, zda máte takový orgán eh, podobný jako Kopek ve svých národních parlamentech, pokud ano, jaké máte zkušenosti. Co se týče v opatření pro sladění pro osobního osobního života, je vždy ho tady přijímají ženy, takže 80% žen eh, využívá těchto možností, ať je to eh, rodičovská dovolená nebo zkrácený úvazek a podobně. Máte nějaké opatření, abyste podpořili muže, aby i oni tohoto využívali? Eh, je zkušenost a motivace eh, žen, aby se usilovali o manažerské posty? Máte, existují nějaké kvóty u vás a také existuje nějaká segregace v některých eh, oblastech ve vašich parlamentech. Dám vám jeden příklad, který vás nepřekvapí. Um, všechny, ehm, například eh, generální ředitelství pro, ředitelství pro bezpečnost, všechny vedoucí oddělení jsou muži. To je jeden příklad. Takže teď vám dávám slovo. Ci sono delle richieste di intervento. Přeje si někdo slovo? Paní Klavety? Vysvětlete prosím, z jakého jste státu a co děláte. Děkuji. Paní předsedkyně, já se jmenuji Minadora Klivety, já jsem členkou Evropského parlamentu. Pouze tady několik měsíců jsem z Rumunska a předtím, než jsem se stala mm, poslankyní Evropského parlamentu, tak jsem byla poslankyní eh, našeho národního, tady rumunského parlamentu 8 let a jsem proto ráda, že dnes mohu přivítat mnoho ze svých bývalých kolegů a lidí, se kterými jsem pracovala v různých um, funkcích. Nejprve chci pogratulovat paní Angelili a paní Gustafson a poděkovat vám za organizaci této důležité akce, o které jsem přesvědčena, že se hraje pozitivní roli při rozvoji Mm, práce na tématech, o kterých jednáme a při hledání rozhodnutí řešení problému rovnosti pohlaví. A také se domnívám, že k tomu dojde díky velice pozitivnímu, pozitivním vstupům eh, poslanců eh, národních parlamentů Ehm, ten eh, snaha o řešení celé řady evropských problémů nám dává možnost eh, představit si jak vytvoření jakési sítě pro rovnost pohlaví, ve které by Evropský parlament eh, díky svým zástupcům a také díky výboru pro rovnost pohlaví, kterým předsedá náš kolega pan Gustafsson, by se měl účastnit. Takže tato Tyto záležitosti by měly být řešeny tedy evro, na evropské úrovni. Když se na tu situaci podíváme, tak vidíme, že tam všude jsou stejné problémy. Všechny členské státy mají stejný typ problémů, takže je zjevné, že každý e, členský stát má právo rozhodovat o legislativě o rovnosti pohlaví. Existence eh, určitého počtu směrnic, které by měly lépe regulovat eh, otázky jako účast žen ve vysokých funkcích nebo jiný typ rovnosti pohlaví. Možná toto by bylo řešení. Když se podíváme na první téma, o kterém jste mluvila, paní Angelili, tak já mám komentář, který se týká situace zaměstnanců Evropského parlamentu, včetně našich asistentů. Pokud vím, je tady hodně žen, tedy žen asistentek poslanců a na jedné straně bych zdůraznila, že pro mě jako poslankyni je, eh, já mám velice dobré vztahy se svými ženskými asistent, se svými asistentkami a nás velice tedy zajímá rovnost eh, pohlaví a můžeme eh, skutečně ocenit Evropský parlament ve velice specifické záležitosti. My tedy pomáháme našim zaměstnancům eh, s jejich péči o děti. Máme eh, školku a centrum pro děti. A to vím od své asistentky, protože ona ví, že může pracovat a současně mít jistotu, že její dítě je bezpečí a je o něj pečováno. To může vypadat jako drobný detail, ale pro nás ženy je to velmi důležité. Takže jak jste řekla, rovnováha eh, soukromého a profesního života je především problém pro ženy, spíše než pro muže. A tím skončím. Jsem ráda, že se mohu účastnit dnešního zasedání. Ještě jednou vám chci pogratulovat, paní Angelili a pane Gustafson, za tuto vynikající iniciativu a chci opakovat ještě Eh, zopakovat své přivítání pro kolegy z našich národních parlamentů. Doufám, že toto bude velice užitečné setkání. Děkuji. Děkuji. Dále má slovo paní Slaviš. Jmenuji se Sibyle Laure, jsem poslankyní Německého spolkového sněmu a předsedkyní výboru pro rodinu, seniory a mládež a ženy a mám dlouholetou zkušenost také s komunální politikou, jakožto komunální politička a v mé praxi právničky jsem vychovala sama tři děti. Myslím si, že je smysluplné, že jsme se tady dnes sešli a budeme diskutovat eh, z trochu jiného úhlu pohledu. Myslím si, že politika, pokud jde o ženy, se dostala do bodu diskuze, kterou tady sleduju z Německa nebo v Německu, kde bychom se měli začít eh, zabývat eh, ústředním pojmem a tím, proč ženy mají stále malý vliv na eh, rozhodování, na velké funkce. Já si myslím, že tady nejde příliš o problém nerovnoprávnosti, ale roli tady hraje přání žen, do jaké míry se chtějí podílet na moci, do jaké míry chtějí skutečně získat vliv. Podle mého názoru v politice eh, rovného postavení je toto příliš málo zakotveno, tato myšlenka a proto jsem se chopila této příležitosti a jsem ráda, že to mohu říct nahlas v Německu. Máme celou řadu nejrůznějších předpisů a zákonných požadavků, také ve správě. Pokud jde o možnosti kariérního postupu a e, funkce žen ve spolkovém sněmu, Také jsme eh, v této oblasti vypracovali celou řadu zpráv a v mém výboru se zabýváme výsledky, které můžeme vyvodit z těchto zpráv a studií. Můžeme konstatovat, že v oblastech vlivu, kde tedy eh, jde především o moc, je příliš málo žen, má, mají příliš malý přístup a proto i nadále se politicky požaduje, aby se účast žen ve spolkovém sněmu zvýšila. Máme stále více státních tajemnic, například na ministerstvu vnitra, spravedlnosti, kde tady neplní pouze nějaký politický úřad, ale jsou na špičce zprávy a to se týká také například ministerstva zahraničních věcí a hospodářství. Pak jsou tam ještě další ministerstva, nebudu je tady všechny uvádět. Ovšem eh, jsou to počešitelné změny, i když je třeba říci, že na střední eh, úrovni eh, zprávy je žen více než na špičce. Ten skleněný strop, o kterém tady hovořila paní Angelili, je i nadále významný právě proto, že ženy, když plánují kariéru, nemají od počátku příliš velké přání, aby se propracovali až na špičku. Myslím si, že to je právě rozdíl ve srovnání eh, s tím, jak kariéru plánují muži. Dále eh, dozorčí rady, například eh, v Německu, eh, tam se diskutuje o možném zavedení kvót. A ta diskuze je v Německu velmi kontroverzní. Ve zprávě a ve zprávě to velmi sledujeme my jako poslanci a snažíme se ženy povzbuzovat, a podporovat, aby se připravovali na vedoucí funkce. Stejně jako jste konstatovali vy, já konstatuji, že na vlivných pozicích, například ve finančnictví, se ženy téměř nevyskytují. Velmi povzbudivá je ovšem v Německu skutečnost, že máme velmi uznávanou spolkovou kancléřku eh, s vysokým profilem, a je to tedy určitý důležitý vzor a doklad toho, že ženám se tyto věci mohou dařit. Eh, la, la cancelliera Merkel. Děkuji. Ano, paní kancelářka Merkelová určitě je jedna z mála významných političek, eh, premiérek, eh, na evropském kontinentě. A určitě je to mm, žena velice silná. Nyní paní Moreira, prosím. Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar todas e todos. Děkuji. Já bych eh, chtěla pozdravit eh, všechny účastníky této konference a jenom stručně, pokud jde o konkrétní opatření, které by bylo možné přijmout eh, v parlamentu, tak eh, u nás v Portugalsku používáme kvóty. Využíváme systému kvót a já jsem pro kvóty vždy byla, protože ty nijak nespochybňují zásluhy žen, eh, ba právě naopak. Ženy, které jsou vybrané v rámci systému kvót, eh, by jinak vybrány nebyly právě v důsledku diskriminace. A proto, když už eh, politické strany musí přijmout určitý počet žen na určité posty, tak samozřejmě se zkoumají zásluhy a ženy se na těchto postech nakonec ocitnou díky zásluhám. Co se týče konkrétních opatření na sladění pracovního a soukromého života, o čemž jste tu hovořilo na úrovni Evropského parlamentu, tak nevím, jak je možné, aby národní parlamenty v EU um, mohly posloužit jako příklad. Já totiž nevidím možnost, že bychom zavedli jiný pracovní režim pro eh, ženy, které pracují v parlamentu a pro ženy, které pracují eh, na ostatních pracovních místech eh, ve společnosti. Proto by se měla zavádět eh, pravidla mm, jednotná. A myslím si, že mm, takováto legislativa je potřebná. A například mateřská mm, dovolená v Portugalsku, tu může čerpat eh, žena nebo muž nebo oba dva rodiče. Já mám pochybnosti o tom, že by bylo možné prosadit kvóty například v soukromých firmách. Domnívám se, že by to způsobilo obrovský šok. Nicméně, jakožto žena si myslím, že je pro ženy důležité, aby dokázaly, že byly zaměstnány ve firmách eh, ne na základě kvót a rovnost, genderové rovnosti. V Portugalsku je teď situace eh, velice krizová, postihuje zejména ženy. Pokud jde o kvóty, tak eh, v institucích si myslím, že je potřeba vytvořit především podmínky rovnosti, rovnosti příležitostí a to je parketa pro Evropu, pro dialog mezi jednotlivými evropskými státy, včetně těch zemí, které nejvíce poskytu, postihuje současná ekonomická finanční krize. Já si uvědomuji, že to nejsou evropské instituce, které vedou mm, dialog se členskými státy v tom smyslu, že by snažili se vytvořit eh, nějaká společná východiska z této strašné krize, která v Portugalsku má takový rozměr, že každou hodinu přichází o práci 28 lidí. Samozřejmě, že je důležité tyto věci řešit a řešit je i z hlediska Lisabonské smlouvy, a že je potřeba vést dialogy mezi jednotlivými členskými státy, ačkoliv zatím jejich, ta, zatím jejich poskrovnu. Myslím si, že potřebujeme v této oblasti více Evropy. Děkuji. Grazie, e, tra Děkuji. Já si myslím, že by bylo také velice zajímavé kdyby se zorganizovala akce, která by se věnovala čistě zaměstnanosti a nezaměstnanosti a toho, jak postihují ženy, zejména mladé ženy, protože čísla o nezaměstnanosti mladých lidí a konkrétně mladých žen jsou znepokojivá, a přímo dramatická. Takže si myslím, že je naší povinností, abychom hledali odpovědi, abychom nabízeli vyhlídky a naději všem těm mladým ženám, v Evropské unii, které žádají nějaké praktické eh, vyhlídky a naději. A existuje riziko, že v podstatě ztratíme celou jednu generaci jak už eh, o tom mluvila i eh, předsedkyně Mezinárodního měnového fondu. A je paradoxní, že jsou to mm, především mladé ženy, které se ocitají v této nelehké situaci a ani ne tolik mladí muži. Takže eh, za těchto okolností musíme zdůrazňovat že bohužel na krizi nejvíce doplácejí ženy, mladé ženy, že se navíc ocitají v situaci, kdy se potýkají s nerovností v oblasti práv a bylo by nepřijatelné, kdyby eh, ta situace pokračovala. Krize, krize nemůžeme vnímat jako určitou omluvu či výmluvu, protože budeme nadále eh, snižovat eh, standardy v oblasti genderové rovnosti. Nyní paní Filato, Filatov. Arvoisa puheenjohtaja, olen Tarja Děkuji. Jmenuji se Taria Filatov a jsem z finského parlamentu. Eh, když jste četla ten dopis, eh, tak eh, jsem si říkala, ehm, že možná, že to téma je dnes definováno příliš vágně, protože ta tematika má celou řadu aspektů předškolní zařízení pro děti a celá řada dalších překážek, které brání v pracovním uplatnění ženám, ale často i mužům. Ve Finsku se ženy účastní na pracovního trhu mm, významně velice dlouho, máme s tím rozsáhlé zkušenosti, dokázali jsme eh, rozpracovat celou řadu velice užitečných nástrojů v této oblasti. A Každý podnik, který má více než 30 zaměstnanců, musí mít ve Finsku program pro genderovou rovnost. Musí zajistit, že se ženami se zachází rovným způsobem, pokud jde o rozdělení práce, pokud jde o platové ohodnocení a tak dále. Podobný nástroj používáme i ve finském parlamentu a rovněž funguje velice dobře. Všimli jsme si, že se často pracovní povinnosti mužů a žen oddělují a my jsme se to snažili řešit. Jednou takovou možností je pozitivní diskriminace, kdy máme méně žen než mužů um, zaměstnaných eh, v parlamentu a tu situaci jsme se takto snažili eh, zvrátit. Snažíme se také um, rozrušit tu segregaci mužů a žen eh, v různých povoláních. Jakmile začne panovat schoda ohledně programů, které mají eh, vymítit eh, genderové nerovnosti, tak se začnou věci dařit a věci nemožné se stávají možnými. My jsme zapracovali také na legislativě a zajistili jsme její větší transparentnost, takže nyní je evidentnější, kde doposavat existují a přetrvávají genderové nerovnosti. Víme, že musíme i nadále zajistit, aby jakákoliv další legislativa v této oblasti byla především řádně prováděna. Chceme vytvořit eh, rámec pro genderovou rovnost, který bude fungovat stejně ve všech odvětvích. A panuje schoda, že za každé vlády musí existovat alespoň jedno ministerstvo, kde se napřímo eh, řeší genderová problematika. Jedním z důvodů, které vedly k nerovnosti mužů a žen na pracovišti, je často velice eh, hierarchicky nastavený přístup k pracovnímu prostředí. A jediný způsob, jak s tím něco udělat, je, um, pokud nabídnete ženám pomocnou ruku a pomůžete jim eh, vystoupat po kariérním žebříčku. V tomto se nám podařilo dosáhnout pokroku jak eh, ve státních službách, eh, tak um, obecně ve veřejném sektoru. Daří se nám zajišťovat rovné zastoupení žen také na úrovni místní samozprávy i na vyšších eh, úrovních státní zprávy. Celkově máme dojem, že to, co je vůbec nejdůležitější, je, aby například odborové organizace a zástupci zaměstnavatelů, jak v soukromém, tak veřejném sektoru spolupracovali. dně, tak můžeme v našem úsilí uspět. Děkuji. Grazie. E Děkuji. Nyní bych zde ráda přivítala místo předsedkyně Evropského parlamentu, paní Podimata, která má na starosti komunikaci v rámci předsednictva Evropského parlamentu a která vystoupí na konci dnešního panelu. Paní Inkostante, jo. děkuji. Já bych chtěla poděkovat organizátorům Já myslím, že to, o čem jsme zde eh, hovořili, eh, znamená, že by se měly i v této oblasti posílit vazby mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Měli bychom eh, organizovat častěji cílená zasedání zaměřená na tyto záležitosti, abychom se jimi mohli podrobně zabývat a mohli se dohodnout na tom, jaké kroky bychom mohli podniknout v oblasti politické i v oblasti komunikace, tak abychom dosáhli eh, nějakého skutečného účinku a aby naše práce byla efektivnější, protože Jinak mám jisté pochyby o tom, zda se nám skutečně hmatatelný výsledků podaří dosáhnout, eh, ačkoliv eh, není pochyb o tom, že je nutně potřebujeme. Otázky eh, postavení žen jsou i eh, otázkou související s demokracií, s více Evropy a také třeba se zamyslet nad tím, jak eh, důležitou roli by mohly ženy sehrávat při budování pokrokovější demokracie v Evropě a při řešení současné hospodářské krize. Paní Angelili, vy jste na závěr svého vystoupení uvedla, že tato krize by mohla vést k ztracené generaci. To je skutečně velice znepokojivé. Evropa eh, eh, se takto mm, podřezává větev sama eh, pod sebou a mm, brání nám to v budování kvalitní budoucnosti povede to k poklesu produktivity, poklesu porodnosti a tak dále. To jsou znepokojivé záležitosti. My se tady vlastně vzdáváme eh, části své budoucnosti a toho si musíme být eh, vědomi. Musíme využít této příležitosti, která je i eh, ekonomickou příležitostí do budoucna. Ženy nemůžeme držet stranou, protože tak přicházíme o cený potenciál. Teď bych si dovolila několik otázek tomu, co řekli dva zpravodajové. Já si myslím, že je třeba zlepšit eh, pravidla jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů. Měli bychom se hloubkově zaobírat tím, jakým způsobem um, pomoci ženám prosadit se i na vyšších úrovních. Souvisí to možná i se spolupráci s politickými stranami. V tom bychom měli pokročit. Měli bychom navrhnout pravidla, která současnou praxi zlepší. Co se týče slaďování soukromého a pracovního života, tak už dnes funguje celá řada opatření. Možná by bylo lepší se zaměřit na jejich lepší implementaci, ale dále je potřeba také dosáhnout reorganizace struktury zaměstnanosti. Potřebujeme větší flexibilitu eh, organizace pracovního života. Pokud jde o kvóty, tak v Itálii funguje zákon, který byl parlamentem schválen a který se týká společností kotovaných na burze. Tady si myslím, že potřebujeme pomoc celé Evropy, abychom společně připravili novou směrnici a je potřeba trvat na tom, aby tato směrnice byla uvedena do praxe zákony, které podporují zastoupení žen, musí být eh, přesnější. Samozřejmě, že ctím eh, suverenitu eh, všech jednotlivých států, ale myslím si, že Evropa by mohla nabídnout alespoň jakési vodítko, mm, určité orientační čísla, již bychom eh, chtěli dosáhnout a případné sankce, které by bylo možné používat. Nesmíme přitom zapomínat na související eh, hlediska, environmentální hlediska, tam už jsme eh, pokroku dosáhli, tak teď eh, se zasaďme také o mm, genderovou rovnost, protože přece genderové otázky jsou stejně důležité jako otázky životního prostředí eh, nebo jiná odvětví. Další bitva, která, ke které dojde, je ta již zmiňovaná směrnice, Eh, pokud jde o Itálii, tak eh, já jsem eh, ze Senátu, my tam teď pracujeme na systému dvojích preferencí. Ústava nám umožňuje stanovit si dvoje, dvojí nebo využít dvou preferenčních hlasů při hlasování ve volbách a my chceme stanovit pravidlo, že pokud eh, člověk použije, volič použije ty dva preferenční hlasy, jeden z nich musí být pro muže a jeden eh, pro ženy. Takže si myslím, že na takováto cílená opatření bychom se měli zaměřovat. Paní předsedkyně, děkuji. Paní Mazanatido. Děkuji. Jmenuji se Evangelia Amatadidu, zastupuji eh, řecký parlament a jsem první místo předsedkyní výboru pro ženy, mládež. A dnešní diskuze je velmi důležitá. Samozřejmě, že bych vám chtěla také eh, říci něco o tom, jak k této problematice přistupujeme v Řecku. Diskutuje se o tom eh, v, ve sdělovacích prostředcích, a je to problematika, která je všudy přítomná. Podle toho, o čem tady diskutujeme a také podle zpráv, které nám byly předány v přípravě tohoto zasedání, je pravda, mohu s tím souhlasit. Celá ta problematika je velice zajímavá. Chtěla bych vám říci něco k číslům z Řecka, z řeckého parlamentu konkrétně. Chtěla bych hovořit o e, roli ženě v politice, ale, o, ale i o širších souvislostech, protože ty věci spolu souvisí. V řeckém parlamentu máme velký podíl žen, 57% a 43% představují muži. Na vyšších pozicích je to 54 54% žen a 46% muži. Ovšem platí to pouze pro zaměstnance Evropského parlamentu. Mimo parlament eh, to vypadá zcela jinak. Například v řeckém parlamentu máme vysoké zastoupení žen, 63% žen je v parlamentu, na 300, což představuje 21%, takže 63 žen, 21%. A v minulosti jsme měli 6%, těsně nad 6%, takže se to velmi mění a je jasné, že ženy jsou stále lépe zastoupeny. Ačkoliv celkově toto procento není tak vysoké, pokud ho porovnáme s evropským průměrem tuto chvíli asi jedna třetina představuje tedy procento, které jsme stanovili na eh, kandidátkách v obecních volbách, v komunálních volbách a ve třech eh, volebních okrscích eh, naší země. Vy jste to ovšem řekla velmi případně, paní Angelili. ženy samy se příliš dopředu nehrnou a já si myslím, že vlastně by měly eh, rozhodovat ženy. Tady není potřeba nutně zavádět nějaké kvóty. Já si myslím, že ženám by zkrátka měla, dát, měla být dána příležitost, aby svou politickou angažovaností eh, se sami dostávali vpřed v Řecku pokud jde o toto nerovnoprávné zastoupení. Máme některé oblasti, které i v hospodářské krizi řeky ním pomáhají zabývat se takovými tématy, jako je ekonomika, politika a tak dále. I v oblasti vzdělávání, že nejsou podporovány zvláštními strukturami, které podporují harmonický eh, rozvoji řeky v těchto oblastech. Ovšem přesto eh, některé ty výsledky jsou ještě příliš nízké. Nezaměstnanost žen a mládeže stále klesá. Jsou to tedy především ženy, které trpí krizí. Vůči ženám je vykonáváno něco jako terorismus zaměstnavatelů. Paní Kuněva o tom eh, hovořila. Týkalo se to jedné odborářky a tento případ oblétl celý svět. Řecká žena tedy, jak je vidět, eh, stále ještě trpí podmínkami Otázkou je, jakým způsobem můžeme rovné postavení žen podpořit, tedy to, aby ženy dostávaly stejnou mzdu za stejnou práci. To je to nejdůležitější. V současnosti v Řecku jsou přijímána nová opatření a podmínky jsou velmi tvrdé. Situace se stěžuje. Například se uzavírají mateřské školy, což znamená, že situace se pro ženy ještě více komplikuje. I těch málo zařízení, které tady fungují, často končí a je stále méně prostředků, které jsou poskytovány těm, kteří v domácnosti pečují, například o postižené osoby a tím opět nejvíce trpí žena. Musíme tedy zajistit, abychom ženy vnímali, když hovoříme o krizi. Abychom si uvědomovali, jak je důležité, aby politiku spolu utvářely i ženy. Musíme to podpořit, musíme si být vědomi těchto okolností a je třeba tady poukázat na pružnost. Ženy mají jiné dovednosti a schopnosti. Já se tady samozřejmě nechci dotknout mužů, to v žádném případě. Pan Gustafsson to ovšem dnes velmi dobře vystihnul. Je to ovšem tak, že aktivita žen v politice je důležitá, je nezbytná, protože jinak budeme špatným příkladem. Děkuji. Hlásí se ještě dva zájemci o diskuzi nebo dvě zájemkyně. Máte slovo. tere, austatud eesistuja, ma tänan ka om- Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste zorganizovala tuto konferenci. Ráda bych se několika slovy vyjádřila o Estonsku. Máme 101 členů v našem estonském parlamentu, 19 je žen, to znamená asi jedna pětina. Diskutovali jsme o zavedení kvót. Diskuze proběhla jak ve sdělovacích prostředcích, tak i v politice a lidé jsou velice opatrní. Jak jsem pochopila, v, Por- v, Por- v Portugalsku mají kvóty, které ale nefungují. Velmi často jde tedy o to, zda bychom kvóty opravdu zavádět měli i na úrovni nízce odměnovaných pracovních míst, ehm, že by třeba více mužů eh, mělo dělat uklízeče, ale myslím si, že tato diskuze může být ponechána stranou. Jsem matkou a jsem také poslankyní a nikdy jsem tyto problémy neřešila, ale pravděpodobně jsem měla velké štěstí. Není to systémem, rozhlédněme se kolem sebe. Nevím, kolik je tady dnes mužů. Myslím si, že to bude méně než 10% v tomto sále. Myslím si, že genderová rovnost je čistě ženská otázka. Muži se o toto téma příliš nezajímají. Chtěla bych se zeptat pana Gustafsona, proč to tak je? Protože velmi často ve společnosti, například těch zmíněných 19 silných žen v estonském parlamentu, jistě polovina z nich je rozvedená. Protože z pravidla je to tak, že skleněný strop vytváří muži. Ženy, které jsou vdané, musí, uh, muži dokáží překonat skleněný strop, zatímco ženy vždy musí volit mezi rodinou a profesním životem. Takže Je velmi dobré, že tady vedeme tuto diskuzi v Evropském parlamentu. Myslím si ovšem, že toto sdělení eh, by mělo eh, dolehnout až k uším mužům. Muži by měli vnímat tyto věci. Nevím, jestli bychom to měli více tematizovat ve sdělovacích prostředcích, ale zkrátka musíme překonat tyto stereotypy. Vždy jde o to, že se musíme rozhodnout, a když eh, položíte tuto otázku mužům, jestli tady se budou starat o své rodiny, anebo jestli půjdou dělat kariéru, tak víte, jak asi bude znít odpověď. Eh, honorevole Octen. Eh. Děkuji. Takže to byl poslední řečník v tomto panelu. Um, ehm, tady děkuji za organizování této velice významné události, takže které se mohou zúčastnit. Chci říci několik um, podstatných věcí k um, situaci v Turecku, co se týče ženských práv. Bylo dosaženo významných zlepšení, včetně ústavy pro zajištění um, neexistence diskriminace žen. V tomto kontextu výbor e, pro ženská práva Národního schromáždění Turecka byl zřízen výborem pro rovnost mužů a žen 20. Bylo 25. února 2009. Mm, tento výbor je zodpovědný za ochranu a zlepšování práv žen a prosazování rovnosti mužů a žen. V tomto výboru jsou zastoupeni eh, zástupci v poměru k relativnímu počtu členů eh, parlamentu. Mohou tam být i nezávislí členové. Jak se, eh, většina těchto členů jsou ženy, jsou to ženský, poslankyně ženy. Eh, v předcházejících legislativních obdobích 11 z 17 členů byly ženy, v současném legislativním období 20 z 26 jsou ženy. Um, počet žen v parlamentu i ve výboru neustále stoupá. Zastoupení žen v parlamentu prudce stouplo během deseti let, protože to bylo celých, eh, to zastoupení bylo celých 4,4% v roce 2002 a teď je to 9,1% 47 poslankyň a stouplo to z 14,1 eh, procent v roce 2011 a tam bylo 78 poslankyň. Takže to je velký pokrok při dosahování cílu zastoupení žen 17 do roku 2015, jak je ve zprávě z roku 2005 o cílech milénia. Máme zařízení pro béči o děti do 6 let v roce máme v parlamentu 335 zaměstnankyň, 93 druhých poradců, přičemž prosazování e, zastoupení žen v Turecku je 35 při e, snaze o dosáhnout rovnosti pohlaví Turecko aktivně přispělo k úmluvě Rady Evropy o boji proti násilí na ženám a domácím násilím. Tato e, úmluva byla otevřena k podpisu během roku 2011 za tureckého předsednictví Radě Evropy. Byl předložen nástroj k ratifikaci sekretariátu Rady Evropy 14. 3. 2012, kdy Turecko bylo jako první ratifikovalo toto úmluvu. Také v souladu s protokolem, pardon, společný program pro podporu prostředí rovnosti pohlaví je nejvýšší projekt, kterého se doposud účastnil um, výbor. Jsou ve spolupráci s um, rozvojovým programem OSN. Aktivity na národní a lokální úrovni proběhnou s cílem internalizovat eh, politiku rovnosti pohlaví Turecku a zvyšovat dopady těchto záležitostí. Eh, probíhají kampaně, informační kampaně o tom, jak dosáhnout spravedlivějšího světa na místní úrovni, což by mělo odstranit nedostatky v oblasti nerovnosti pohlaví v Turecku. Přehled eh, legislativy v kontextu tohoto projektu, jednání se zástupci vlády, úředníci, kteří mají, eh, kteří řídí hm, provincie a okresy, eh, musí si vyměňovat názory s nevládními organizacemi a ve všech městech a regionech. 15.12.2011 byla e, vydána brožura, která podporuje ženská práva a odmítá násilí. A tato brožura se tedy dodává do všech domácností v Turecku. A Eh, také se posílají e-maily na toto téma. Děkuji. Grazie. E siamo... Děkuji vám. Trošičku eh, máme spoždění, takže se omlouvám našim kolegům. Pan Karas, to byla velice zajímavá diskuse. Předtím, než Eh, dám slovo, dám slovo panu Gustafsonovi. Dvě věci chci zmínit. Já jsem zmínil finanční krizi a jak postihuje různě ženy a muže a mnoho ředníků tuto otázku otevřelo. Mm, slyšeli jsme mnoho konstruktivních příspěvků. Já jsem chtěl zdůraznit, že ženy a muži jsou tady postiženy různě tou krizí. Ale neměli bychom vnímat ženy pouze jako oběti, ale také jako součást řešení. Náš výbor 8.3.2013 um, bude zorganizována konference o eh, reakcích žen na krizi, abychom mohli tedy zdůraznit to, že se domníváme, že 8.3.2013 krize ještě neskončí. Pokud by tomu tak bylo, byli bychom šťastní, ale nemyslíme si to. Další otázka, kterou zmínila paní Tom. Eh, já bych potřeboval hodně času, více než dvě minuty, abych eh, na to mohl podrobně odpovědět. Tedy proč Mm, rovnost pohlaví je především otázka žen. Mě to překvapuje, ale důvod je ten, že tato společnost není e, společnost, kde by byla rovnost pohlaví. Žijeme ve společnosti, kde muži a ženy mají různou úroveň moci. Ženy často méně než muži. Jsou výjimky, ale obvykle to tak je. Můžete tomu říkat eh, systém založený na eh, pohlaví, můžete tomu říkat patriarchát, můžete tomu říkat různě. Ale žijeme v patriarchátu. A to vede k stereotypům, k stereotypním rolím pohlaví, eh, které jsou nám štěpovány od té doby, co jsme byli malí chlapečci a malé holčičky a tyto stereotypy znamenají, že se chováme různě. Jsou to tedy sociálně, společensky organizované role pohlaví, nejsou biologicky dané. To znamená, že chování odráží to, jak je společnost organizována. Lidé říkají, že potřebujete péči o děti, aby se ženy mohly účastnit Um, pracovního trhu, uh, by uh, se ženy mohly tedy účastnit. Um, a přitom současně by mělo být stejně důležité i pro muže, aby existovala péče pro děti, aby to společnost by si neměla myslet, že to je jenom na ženách aby se neuvažovalo tak, že kdo se bude starat o, o, o děti, když dostane této vysoké místo, tak, tak by se nemělo uvažovat vždy je to žena. Takže to není otázka pouze žen. Genderová rovnost je otázka lidských práv, otázka demokracie a mělo by to být v odpovědnosti všech. Všechny otázky lidských práv, kde, které se týkají mužů a žen. E, rovnost pohlaví, tak tady, jak už zdá, e, muži nejsou e, v obraze. A toto by se mělo neustále zdůrazňovat, že to je otázka lidských práv. A to je, moje, eh, to je můj osobní příspěvek. Děkuji. Děkuji. Poslední bod. Poslední informace, které se týkají poslankyní Evropského parlamentu. Je důležité zdůraznit, že Um, ehm, šiny jsou tedy, nejsou uh, mnohdy v rozhodovacích orgánech, ale přitom jsou velice aktivní. Italští člen, členky eh, parlamentu, mezi které patřím, jsou velice hrdé na to, že ženy v mé delegaci, v italské delegaci tedy, jsou Mm, jedny z nejaktivnějších, co se týče účasti práce výboru, legislativní práce. To je jeden objektivní příklad. Takže i když jsou penalizovány, tedy v úvozovkách, tak je to ne, jim to nebrání v tom, aby pracovali a pracovali více než někteří kolegové, kteří přitom zastávají důležité funkce a dám slovo paní Polemata a panu Karasovi zodpovědným za komunikaci a chci zdůraznit, že všichni velice oceňují tuto možnost vyměnit si informace a nejlepší praxi, protože mm, informovanost znamená participaci a proto to je ta důležitá ta význam toho informovat občany a mm, zahrnout je do toho rozhodování. To všechno e, jsou věci, které jsou skutečně teď potřeba. Prosím. Děkuji, Roberto, děkuji mm, paní místopředsedkyně Angelili, děkuji vám za pozvání a za příležitost. Domnívám se, že velká účast na té, vysoká účast na této konferenci a také kvalita těch příspěvků, které jsem vyslechla, ukazuje, že tato iniciativa je úspěšná a také je e, dalším důkazem významného příspěvku žen e, do politiky. Takže dovolte, abych e, pogratuloval a také panu Gustafsonovi za tuto iniciativu, se sejít s našimi protěžky národních parlamentů a uspořádat tuto výměnu názorů o rovnosti pohlaví. Tento klíčový moment pro budoucnost evropského projektu a evropské integrace věříme, že plná angažovanost národních parlamentů, posílení naší spolupráce a koordinace je základní podmínkou úspěchu a to rozhodně se týká i otázek související s rovností pohlaví. Chtěla bych vzdát hold eh, vytrvalosti naší eh, paní místopředsedkyně Angelily, která umožnila to, organizovat toto setkání, které je vynikající příležitostí vyměnit si nejlepší praxi, ale také zdůraznit, že i přes pokrok v oblasti rovnosti pohlaví s nám stále zbývá spousta práce. Máme před sebou dlouhou cestu. Místo předseda Karas a já velice oceňujeme, že jako místo předsedové jsem za e, komunikační informační politiku, že se domníváme, že všechny kroky parlamentu musí být komunikovány občanům, musí být přibližovány občanům a musí být v jejich prospěch, aby se jejich život zlepšil. Musíme jim informovat o tom, co děláme a také se od nich ale musíme něco dovědět. Musí to být obousměrná komunikace. Místo předseden Karas a já, jako místo předsedové zodpovědní za komunikaci, se snažíme zdůrazňovat především úsilí Evropského parlamentu při komunikaci a prosazování rovnosti pohlaví. Každopádně tato událost je příkladem komunikačních činnosti Evropského parlamentu při procesování rovnosti pohlaví. S podporou um, služeb parlamentu pro komunikační politiku uh, ty, sa, tato poselství šíří po celé Evropě díky práci um, informačních kanceláří parlamentu v jednotlivých členských státech, v každém jednotlivém státu, díky našem internetovým stránkám, sociálním médiím a dalším online platformám. Toto eh, setkání je nyní eh, streamováno na webu a je přístupno všem občanům, kteří mají o to zájem. Při přípravě toho, na toto jednání proběhl seminář pro novináře, kde se rovnost pohlaví projednávala do hloubky, aby novináři získali potřebné znalosti eh, v tomto tématu. Evropský parlament je odhodlán komunikovat o tématech týkající se rovnosti pohlaví. Obzvláště zajímavá v tomto kontextu je Mezinárodní den žen. To je globální svátek 8. března, který e, oslavuje úspěchy žen v ekonomickém, politickém, sociálním e, v dimenzi. Parlament pořádá každoroční oslavu okolo 8. března a každý rok eh, je mm, výbor pro rovnost eh, a měli jsme příležitost vyslechnout předsedkyni eh, předu žen, výboru pro práva žen, bude velic, zvoleno velice eh, aktuální téma na oslavu tohoto Mezinárodního dne žen. Dále no, proběhlo tři akce v Bruselu na téma rovných mest, protože jak víte, eh, tématem pro roku 2012 byl rovný, stejný plat za stejnou práci. Dále informační kanceláře eh, také pořádali akce na toto téma. Musíme naše poselství šířit. Musíme um, se přiblížit k občanům a to tak, že budeme organizovat podobná setkání, musíme lokálně prosazovat rovnost mezi muži a ženami. Abychom dosáhli těchto cílů, musíme také vytvořit obousměrnou komunikaci, abychom Eh, se k nám dostávaly vstupy občanů o jejich zkušenostech, o jejich potřebách a stejně tak feedback o na eh, akce, které pořádají naše instituce komunikační nástroje, sociální média a všechny další platformy nám nyní eh, dávají větší možnosti než v minulosti, abychom skutečně vedli eh, dialog s občany. Měli bychom využívat všech těchto nástrojů, aniž bychom se však vzdali tradičních metod eh, informování a komunikace. Však naše Eh, představa je také eh, jít dále, než je komunikace o aktuálních událostech, ale také bychom se měli věnovat eh, hlubší diskusi o právech a zásadách, na kterých stojí Evropský parlament. A jak řekl pan Gustafsson, rovnost pohlaví je součástí základních práv evropských občanů. Evropský parlament díky své legislativě a politickým rozhodnutím vždy eh, obhajoval základní práva, jako je demokracie, svoboda eh, svoboda projevu, kulturní diverzita, rovnost pohlaví, lidská práva se na základě tedy širokého politického konsenzu. V dobách krize, včetně krize důvěry mezi občany a institucemi, tyto hodnoty e, představují společný základ a evropští občané mají dobrý důvod být pyšní a e, patřit, tedy na to, že patří k Unii, kde jsou hodnoty respektovány. Ovšem hodnoty neexistují ve váku. Odrážejí se v parlamentní práci, v legislativě, v konkrétních politikách, v oblastech, které přímo se dotýkají jejich životů. Když se komunikuje na téma genderové rovnosti, tak to není obecně, ale platíme, věnujeme pozornost stanovisku parlam, stanoviskům parlamentu k jednotlivým legislativním návrhům během celého legislativního procesu. Dovolte, abych apelovala na vás všechny. Věřím, že musíme více naslouchat názorům občanů. Chci vás informovat, že podle posledního eurobarometru veřejné mínění, tedy průzkum veřejného mínění, prioritní hodnoty, které by měl obhajovat Evropský parlament, jsou tyto. Ochrana lidských práv, dále rovnost mezi muži a ženami, svoboda projevu, solidarita mezi členskými státy, solidarita mezi EU a chudšími zeměmi ve světě. A dále dialog mezi kulturami, náboženstvím, ochraně menšin, zrušení trestu smrti na celém světě. Snaha být konsistentní a efektivní při obraně těchto prioritních hodnot. To by mělo vyslat jasný signál našim občanům, že jejich hlas je slyšen. Ráda bych ještě jednou poděkovala paní předsedkyni Angelili za tuto iniciativu. Děkuji vám za pozornost a jsem si jistá, že pan Karas doplní to, co jsem řekla, pokud jde o to, jak komunikace může podpořit rovnost mužů a žen. Děkuji. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení přátelé, Nejprve bych eh, chtěl poděkovat místo předsedkyni paní Angelili a předsedovi Výboru pro ženská práva panu Gustafsonovi za tuto iniciativu, za zorganizování této akce. Už byla zorganizována celá řada akcí, kde se hovoří o tom, co bychom mohli v této oblasti zlepšit. Já bych v této souvislosti poděkoval paní Podemata za přehled eh, toho, jak vypadá situace eh, ochrany eh, rovnosti mužů a žen z hlediska Evropského parlamentu. Já bych tomu doplnil, že Evropský parlament je přímo volenou evropskou institucí a že jakožto taková instituce nejenom, že musíme naslouchat evropským občanům, jejich názorům, ale rovněž musíme jednat v souladu s jejich potřebami a přáními. Naším úkolem je činit konkrétní kroky, nejenom provádět analýzy. A je to zvláště důležité v současné krizové době, kdy dochází také ke krizi důvěry v politiky tuto chvíli se eh, zvláště musíme soustředit na eh, kvalitní komunikaci. Já se domnívám, eh, že je možné tyto věci skloubit. V době krize si myslím, že je dobré a vhodné se zamýšlet nad našimi hodnotami, protože nás to vrací k základním principům naší, našeho, kon, našeho projektu a je to zvláště důležité v krizové době, kdy je řada našich společných hodnot spochybňována. Evropský parlament v tuto dobu organizuje čtyři komunikační kampaně, v nichž se soustředí na čtyři základní hodnoty na genderovou rovnost, kulturní diverzitu, lidská práva a na občany. Jsou to příklady hodnot, které Evropský parlament eh, podporuje tím, že organizuje různé akce tím, že se eh, k těmto hodnotám a základním právům jednoznačně vyjadřuje. Nicméně tyto hodnoty neexistují eh, ve vzduchoprázdnu. Evropský parlament eh, musí být schopen oslovit každého jednotlivého občana a proto potřebujeme podporu kvalitní eh, sítě a podporu vás, poslanců národních parlamentů. Lisabonská smlouva zdůrazňuje roli jak Evropského parlamentu, tak parlamentů národních a hovoří o spolupráci eh, mezi našimi institucemi, která má zásadní význam. Ale je tu celá řada oblastí, kde práce zatím probíhá Eh, paralelně a nejsme schopni eh, skutečné spolupráce. Zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu, zástupci v členských státech, eh, v informačních kancelářích Evropského parlamentu by mohli přitom zásadně tuto spolupráci zlepšit. Při podobné akci, jako je ta dnešní, eh, kanceláře, informační kanceláře Evropského parlamentu mohou být tím místem, kde zájemci mohou získat eh, potřebné informace a vyměnit se názory eh, s poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů ještě předtím, než oslovíme napřímo občany. A já si myslím, že můžeme zorganizovat eh, k tomuto tématu diskuzi, podobnou diskuzi, jako se koná dnes tady i v informačních kancelářích Evropského parlamentu, a to za podpory novinářů. Některé iniciativy již proběhly, byly to iniciativy na evropské úrovni, které propagovaly genderovou rovnost, zejména pokud jde o podporu žen ve vedoucích pozicích. Evropský parlament opakovaně vyjadřoval svou podporu pro kvóty pro ženy, neboť to vnímáme jakožto motivaci nebo možnost, jak podpořit zastoupení žen ve správních radách a představenstvech firem. Víme, že více než 55 veškerých absolventek univerzit jsou ženy ale toto procento se nějak neodráží v jejich zastoupení ve vedoucích funkcích ve firmách. A já si myslím, že Evropský parlament eh, by měl i nadále žádat eh, efektivní prostředky a nástroje pro podporu genderové rovnosti. A pokud to bude nutné, tak eh, je třeba také žádat z naší úrovně kvóty, které by byly ustanoveny v legislativě. Doposavat se podařilo dosáhnout jistého pokroku, pokud jde o oblast genderové rovnosti, ale ta situace se dosti různí v jednotlivých členských státech a vy jste to tady sami dokládali na nejrůznějších příkladech v předchozí diskuzi. Nicméně my jakožto mm, veřejní eh, činitelé bychom eh, neměli jenom usilovat o regulaci, ale měli bychom být sami vzorem a příkladem. Konkrétně bychom se měli podívat na naše vlastní oblast, na politiku, kde je evidentní, že je ještě více než dost prostoru pro zlepšení. Dovolil bych si k tomu uvést několik čísel, které dokládají situaci a zastoupení žen v politice. Myslím, že jasně ukazují, že je potřeba situaci zásadně zlepšit. V Evropském parlamentu, a to už paní Angelili eh, uvedla, 65 poslanců jsou muži a ženy pouze 35 Na úrovni členských států je ta propast ještě větší. Eh, je to 75 eh, mužů, kteří zastávají poslanecká místa a pouze 25 mužů eh, míst zastávají ženy. A v žádném parlamentu v Evropské unii není více poslankyň než poslanců. Na závěr bych se vrátil k tomu, o čem hovořila paní místopředsedkyně Podimata. Evropa stárne a Ženy se tu potýkají nadále s problémy toho typu, že, 17,5%, že vydělávají 17,5% méně za stejnou práci jako muži. Eh, při příležitosti Mezinárodního dne žen byl zorganizován Eurobarometr, který dokládá, že v 21 členských státech eh, se zatím problematika platovní, platové nerovnosti příliš eh, neřeší. Takže si myslím, že je na nás, je to naší povinností tady v Evropském parlamentu, abychom se o tuto věc zasadili a prosazovali rovnost eh, alespoň v naší instituci. A ještě jednu poznámku k předchozí eh, diskuzi přejdu do Němčiny. Já jsem také předsedou sociální nevládní organizace, která působí v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a já vím, že ty rozdíly tady jsou. A v minulosti se potýkaly ženy se znevýhodněním v profesní kariéře kvůli rodině a dětem. Ovšem eh, dnes tím, že se mění rodinná situace, demografický vývoj, čelíme stejné výzvě a ženy i nadále naráží na větší eh, zátěž, když vychovávají eh, děti a nebo se starají o seniory. Ať už je žena eh, za manželkou a nebo samoživitelkou, tak je vždy tou hlavní osobou, která musí Eh, především překonávat tyto eh, společenské a hospodářské výzvy. Pokud v legislativě v oblasti slučitelnosti rodiny a profese nezohledníme toto dodatečné břemeno eh, v všech možných oblastech, tak na počátku profesního života a i na konce života jako takového vytváříme břemeno, které tři až čtyřikrát více zatěžuje ženy a které v tuto chvíli, v tuto chvíli není dostatečně odstraněno díky opatřením v legislativě. Je to především úkol pro jednotlivé členské země, ale je to také úkol evropské úrovně. Je potřeba vytvořit příslušné povědomí tak, eh, aby budoucí strategie členských států vyvíjely změny eh, sociálního systému, ekonomického systému. Musíme proto vytvářet pobídky. Máme hodně práce, protože sice jsme už několik kroků udělali, ale těch výzev stále přibývá. Bez pochyby se v budoucnosti nebudeme nudit a jsem velice potěšen, že výbor FEM v Evropském parlamentu je veden mužem s tímto postojem, který zazněl v jeho vystoupení. Děkuji. Quindi abbiamo bisogno... Děkuji. Potřebujeme provést legislativní revoluci. Jak se zdá, potřebujeme praktické nástroje, služby, více pružnosti na pracovišti, ale je třeba také změnit myšlení lidí. Kdybych měla reagovat na to, co řekl pan Karas, tak bych řekla, že téměř vždy eh, leží na ženách eh, břímě těch rodinných povinností. Já to vím sama, že jsem často tady v Bruselu, ve Štrasburku, předsedám často jednání parlamentu, tudíž nemohu mm, zajišťovat žádné jiné věci a když mě někdo z rodiny napíše sms v tu chvíli s nějakým praktickým eh, organizačním problémem, tak se očekává, že zareaguji. protože vnímají mě jako člověka, který řeší problémy podobného druhu. Takže pokud se nám nepodaří změnit eh, myšlení, tak eh, já sice mohu být místopředsedkyní parlamentu a nemám čas eh, řešit tyto záležitosti, ale v podstatě to dělat musím. Máme na seznamu další řečníky. Paní Oličvovská. Bardzo podoba mi się e, temat e, tego panelu, ponieważ... Děkuji, děkuji za zorganizování tohoto semináře. Komunikace v dnešním e, světě to je základní nástroj, velice důležitý nástroj, jak můžeme oslovit evropské občany, nejenom tady v Evropě, samozřejmě po celém světě. A dámy a pánové, je zajímavé vidět, jak komunikace na různých eh, eh, úrovních může vést ke zlepšení situace, když mluvíme o politicích, o eh, poslancích parlamentu, tak ta komunikace je často lepší, když jsou političky ženy. Zdá se, jako kdyby ženy uváděli mnohem více detailů, podrobností, vysvětlovali jednotlivá eh, opatření. Ta téma, eh, o kterých tady jednáme, se často dotýkají více žen než mužů, ale není pochyb o tom, že jakožto ženy máme také větší tendenci naslouchat, hledat řešení často velice komplikovaných eh, problémů, která často nejsou zajímavá pro média, nejsou dostatečně populární muži spíše usilují o pozornost, o aplaus, o viditelnost svých krochů, jednání, chtějí se ukázat v médiích, stojí o pozornost a toto je často eh, viditelné, vidíme to, je to evidentní. Proto si myslím, že bychom si měli být eh, vědomi toho, že komunikace má obrovský dopad eh, na Eh, běžné občany i na politiky a v této souvislosti bych chtěla zdůraznit roli médií, i komerčních médií, které mm, informují o běžném životě ve společnosti. A vidíme, eh, že média si často volí muže pokud eh, chtějí informovat o dění ve společnosti. Například na našich televizních eh, polských kanálech je celá řada programů a tak tomu je asi i v jiných členských státech, kdy vlastně nevidíte žádnou ženu. Ženy tam nezvou. Dá se, jako kdyby je za mm, názory žen eh, v podstatě nezajímaly. Vystačí se s muži, jsou takto spokojení a přitom diváci pochopitelně očekávají i jiné věci. Takže pokud je tomu ehm, stejně i v politice, pokud je v politice více mužů, musíme usilovat eh, o změnu. Já jsem tady mluvila teď o té problematice televizních programů, médií. A proto si myslím, že kvóty by měly určitý smysl. Myslím si, že v jakékoliv diskuzi by mělo být rovnoměrné zastoupení žen a mužů. Myslím si, že bychom měli nastavit alespoň určité procento um, pro ženy, ať už je to 30% nebo jiné procento. A když už mluvíme o kvótách, tak je potom důležité, aby se kvóty také um, dodržovaly, v praxi uplatňovaly a a zároveň je důležité, aby role žen byla správně oceněna, aby byla doceněna. Je potřeba ženám naslouchat, i když ta rovnost nebude stoprocentní, je potřeba ženám naslouchat a e, roli žen doceňovat. Musíme se snažit o zlepšení a skutečně nějakým způsobem prakticky pracovat pro dosažení rovnosti e, žen a mužů. Ženy jsou mnohdy lepší, v mnoha ohledech eh, lepší a často se jim i přesto nenaslouchá, nejsou slyšet, nejsou vidět. A z tohoto důvodu se domnívám, že v národních parlamentech, eh, v médiích, jak jsem o tom už mluvila, by měl existovat ten prvek rovnosti, aby komunikace byla vždy úplná a to na všech úrovních. Děkuji. Grazie. Děkuji. Nyní paní Quintanilla. Buenos días, soy... Dobrý den, jsem Carmen Quintanilla a předsedám Komisi pro rovnost Kongresu eh, Španělského království a já bych zde chtěla eh, dnes eh, vystoupit na této konferenci, kterou zorganizovala Eh, zorganizoval Evropský parlament jménem naší komise. Všechny vás zde zdravím a chci vám poděkovat. Chci vám poděkovat za zorganizování dnešní debaty eh, kdy eh, hovoříme o tom, zda zrealizovat kvóty či nikoliv a kdy hovoříme o výzvě, která před námi stojí a to je skutečná genderová rovnost, která do určité místy v některých oblastech je stále utopí. Na to se musíme dnes v dnešní diskuzi soustředit. Máme tady nejrůznější komunitární legislativní eh, akty, Pekingu se konala celosvětová konference o ženách a každé podobné doporučení, doporučení Rady Evropy, doporučení OSN hovoří o principu rovnosti, jakožto o právu eh, žen a ne o hodnotě. A myslím si, že je potřeba přijmout tento přístup a dnes bychom se tedy mělo věnovat analýze toho, co se nám podařilo, kde se nacházíme a kam chceme směřovat. Co se nám podařilo dosáhnout? Podařilo se nám vyřešit nebo řešíme celou řadu důležitých problémů, s nimi se ženy potýkají, ale dále třeba hovořit o diskriminaci na platové úrovni například, nebo o násilí na ženách. Musíme mluvit o eh, nedost o stále přetrvávajícím skleněném stropu. Ještě dnes musíme mluvit o tom, že ženy žijí a prožívají jiným způsobem současnou hospodářskou a finanční krizi. Zvláště se jich dotýká a platí to pro celou řadu evropských zemí. Jakou roli ženy sehrávají? Jaký přístup bychom měli zvolit? Jsou tady důležité dvě úrovně. Dnes diskutujeme a diskutujeme na jedné straně eh, například o tom, jak ženy jsou prezentovány ve sdělovacích prostředcích, eh, na druhé straně mluvíme o tom, jak jsou ženy zastoupeny ve firmách, eh, v politice, při rozhodování. Vidíme, že jsou tady veliké nedostatky v oblasti komunikace, když například ženy organizují tiskové konference, je třeba předkládat skutečně nesmírně důležité údaje, aby eh, získala tisková konference patřičný ohlas. Proto je skutečně velice důležité, aby všichni poslanci, senátoři ve všech parlamentech, ve všech členských státech Evropské unie pořádali tiskové konference, kde budou hovořit eh, o životě žen, o tom, jak eh, naše parlamenty prosazují legislativu v této oblasti a jak tato legislativa pomáhá měnit eh, život žen. Ve Španělsku to tak děláme, veškeré poslankyně, které eh, jsou v komisi ve výboru pro rovnost, jak v Senátu, tak v Kongresu, tak všechny společně se snažíme ovlivňovat sdělovací prostředky, organizujeme tiskové konference k diskuzím, které se v parlamentu věnují například eh, platové nerovnosti. K tomu vždy zorganizujeme tiskovou konferenci. Když vedeme diskuzi o skloubení pracovního a soukromého života v parlamentu, tak eh, následně vždy organizujeme tiskovou konferenci. Hovoříme o tom, jak eh, je tato věc pro ženy v současné době eh, obtížná. Ženy se dnes eh, velice obtížně prosazují v politice, ale jak řekla správně paní Angeliny, Angelili, ženy v politice například předsedají eh, jednání, ale zároveň musí řešit problém, který má doma její dítě. Zatím žijeme ve stále nerovném eh, prostředí, kdy jako ženy máme celou řadu překážek, eh, jež musíme překonávat. Na druhé straně je potřeba udělat maximum pro to, a tady souhlasím s panem Gustafsonem, abychom v tuto chvíli, kdy v Evropě probíhá hospodářská eh, krize, není to vinou žen, tak tato krize by měla vést tomu, že ženy budou mnohem více vidět, bude jim dopřána větší pozornost, budou více vidět ve sdělovacích prostředcích a tento obtížný okamžik by ženy v našich členských státech měly být mnohem více vidět a slyšet. A na závěr chci říct ještě jednu věc, která je nesmírně důležitá. Dnes po obědě budeme mluvit o ženách v politice. Možná budu muset odejít trochu dříve, protože dnes odpoledne musím být v Radě Evropy a vystupuji tam v 7 hodin večer na téma svoboda ve vzdělávání v Evropě. A V eh, této souvislosti bych uvedla jeden důležitý údaj. Já si myslím, že v roce 95, když se konala čtvrtá konference o ženách v Pekingu, tak eh, to hodně změnilo eh, v životě žen. V roce 95 na světě ve všech parlamentech ženy byly zastoupeny jenom z 11%. A dnes máme rok 2012 a Eh, ženských poslankyň je jenom 18%, takže za tu dobu došlo jenom k 7% navýšení žen v parlamentech. Je pravda, že ve Španělsku došlo eh, k velkému zlepšení. Poslankyně v kongresu i v senátu představují 36 Pokud jde o ministerské pozice ve vládě, tak ženy mají 42 pozic. Na autonomní úrovni v parlamentech ženy představují někde až více než 52 ale já se ptám, zda přesto přeze všechno eh, ženy dostatečně rozhodují, například i v soukromém světě, ve, výrazný, ve významných eh, společnostech, eh, firmách. Zde je třeba říci, že ve Španělsku 70 podniků má pouze 11 zastoupení žen v představenstvech. A ještě jeden údaj. Ženy zastupují nebo představují 60 eh, studentů na univerzitách eh, a Pokud jde o velké akademické, vysoké akademické funkce, tak už je to jenom 8 eh, žen. Takže tady vidíme jasný důkaz nerovnosti. Vidíme, že ženy doposavat nedokázaly dosáhnout té rozhodovací úrovně, té nejvyšší úrovně, protože si musí volit mezi rodinným a profesním životem, protože Nadále se uplatňuje meritokracie, což ale jinými slovy znamená obrovský pokrok pro uh, pro ženy eh, v profesním životě. My máme zákon o rovnosti z roku 2007. A i o těchto věcech bychom měli uh, hovořit. Ve státní správě se tento zákon uplatňuje. Vidíme určité postupné zlepšování post, uh, postavení žen. Ale především je třeba o tomto tématu hovořit. Chtěli bychom vědět, jak by mohli, mohli Evropský parlament eh, motivovat národní parlamenty v tom, aby například organizovali ceny, eh, soutěže, oceňovali cokoliv, eh, co nějakým efektivním způsobem odstraňuje překážky, pokud jde o genderovou rovnost. A zaměřit bychom se měli především na soukromý podnikatelský sektor, zvláště dnes, v tom krizovém eh, údobí, kdy myslím, že ženy potřebujeme více než kdy eh, jindy. Nejenom tady v Evropě, ale na celém světě. My tady ehm, dnes jsme svědky nadále přetrvávající ehm, nerovnosti. Navzdory římským, lisabonským smlouvám, celosvětovým konferencím nerovnost přetrvává a my například ve Španělsku máme státního sekretáře pro rovnost, protože vidíme, že je eh, třeba genderovou rovnost eh, řešit eh, komplexně na té nejvyšší státní úrovni. Já vám, pane Gustavsone, ještě jednou chci poděkovat za vaši dosavadní práci. Grazie. E, ci sono altri quattro interventi. Eh, hlásí se další čtyři zájemci o slovo a za několik minut bychom vlastně měli sál opustit, eh, v podstatě za čtyři minuty. Možná, že bychom mohli požádat tlumočníky, říká paní předsedkyně, abychom překročili dobu zasedání. Chtěla bych ovšem všechny poprosit, aby se drželi své řečnické doby, protože budeme pracovat i odpoledne a tam budete mít opět možnost se přihlásit o slovo. Pan Šarf. Děkuji. Jmenuji se Jean-Paul Šarf, takže se ozývá i muž, který se chce stručně vyjádřit. Jsem z Lucemburska, jsem předsedou parlamentního výboru pro rodinu, mládež a rovnost příležitostí, jak tomu u nás říkáme, jak nazýváme problematiku žen a mužů ve společnosti. Myslím si, že mnoho žen si přeje se angažovat. Když se dnes rozhledneme v sále, tak není potřeba to nějak podrobněji dokládat. Myslím si, že je opravdu mnoho žen, které opravdu s nadšetí se chtějí angažovat, ale které velmi často, jak jste řekla i vy, paní předsedkyně, narazí eh, na neslučitelnost eh, rodiny a práce. Někdy si kladu otázku, a dnes se mi ta myšlenka neustále vrací, jestli bychom neměli roz, eh, rozběhnout programy, které by se zaměřovaly ne na ženy, ale na muže, aby ta angažovanost eh, v domácnosti nebyla dána do povědomí i mužům, protože oni mají také svůj podíl na tom, že ženy musí nést tu velkou zátěž. Myslím si, že k tomu, abychom dosáhli rovného postavení mezi mužemi a ženami, tak bychom měli povzbuzovat i muže k tomu, aby ženám poskytli větší prostor, aby se mohli více angažovat ve společnosti, což by ovšem vedlo k tomu, že i muži by samozřejmě museli nést větší zodpovědnost, především v oblastech ze sociální oblasti eh, a rodinné oblasti. Jde o otázku hodnost, o komunikaci, o sociální angažovanost a je potřeba, aby se tyto věci kladly mužům na srdce, aby se to stalo i mužským tématem. Děkuji paní poslankyně Lulingová. Paní předsedkyně, jenom velmi stručně, musím říci, eh, že tady eh, v podstatě mládnu o 40 nebo 45 let po celou tu dobu, kdy se zabývám těmito problematikami postavení mužů a žen, tak neustále přichází stížnosti na ty stejné věci. Jsou tady určité požadavky které se vrací, hovořili jste o tom, je to evropská legislativa, ale máme tady opravdu obrovský zásobník evropských prostřed, eh, pro, předpisů od roku 1975 v oblasti rovného zacházení s muži a ženami. Máme skvělé směrnice a pokyny, ale musí být aplikovány v členských státech. Já jsem, já vím, že výbor pro ženská práva požaduje stále nové reformy, ale musím říct, že tyto reformy proběhly už v dobách, kdy nás bylo, nás žen méně a ta legislativa byla přijata, je to kvalitní legislativa, měla by být aplikována. Pokud eh, se spochybní tyto pokyny, tak eh, nevím, jestli v 27. Eh, bychom tak dobrou legislativu vůbec ještě jednou dokázali přijmout. Já eh, sama z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba ty předpisy zkrátka uplatňovat. Eh, opět se tady poukazuje na propast mezi ženskými, eh, mezi platami žen, platy žen a mužů. Ale to jsou průměry, statistiky a to o ničem nevypovídá. Já znám i muže, kteří vykonávají stejnou práci jako jiní muži a vydělávají méně. Například um, řidič autobusu v mé zemi uh, v soukromém sektoru eh, toho vydělá mnohem více než ve veřejném sektoru, takže tady s tím prosím neoperujte, neříkejte, že ženy jsou v jejich podnicích diskriminovány oproti mužům. Měli by se postarat eh, o prosazení svých práv. My jsme měli několik soudních procesů, které jsme vyhráli. Stovky milionů, eh, například v 80. letech, byly zpětně vyplaceny lucemburským ženám, které působily ve veřejném sektoru, protože došlo k diskriminaci, pokud jde například eh, o eh, přidělování rodinných příplatků a Eh, ženy by bývaly často méně placeny eh, než muži. Já jsem eh, tam ale zažila, že 25 milionů byla kompenzace, kde, které se vyplatily Tady je zkrátka potřeba, aby se ty předpisy, které existují, opravdu uplatňovaly. A je to na vás. Vy v členských zemích musíte dbát na to, aby se to uplatňovalo. Evropská legislativa vám nepomůže, pokud vy nevyužijete ty dobré evropské předpisy, které už existují ve všech těchto oblastech. Také pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné. Tím už se blížím k závěru. Nikdy prosím neříkejte, že e, neexistuje nic užitečného v oblasti předpisů, není potřeba tady nově objevovat Ameriku, už tady existují předpisy v oblasti genderové rovnosti, je zkrátka pouze potřeba je správně uplatňovat. Grazie. Ehm... Děkuji. E, jsou tady ještě další zájemci o slovo. paní Tům a paní Amanatidu. Chtěla bych vás požádat, jestli byste se nechtěli vyjádřit později. Dostanete samozřejmě dostatečnou řečnickou radu, eh, pardon, dobu a teď bych požádala paní uh, místopředsedkyni a pana místopředsedu, aby se vyjádřili ke konci panelu. A sama děkuji tlumočníkům, říká paní předsedkyně. Děkuji také paní Kosmidu, generální ředitelce generálního ředitelství pro tlumočnictví a děkuji všem za zorganizování této akce. Thank you very much, Děkuji. Say few words. Řeknu pouze několik slov v mém mateřském jazyce v řečtině. jakožto eh, předsedkyně, která zodpovídá za oblast komunikaci, tady vystupovat nechci, chci hovořit jakožto žena, poslankyně Evropského parlamentu. Je velice zajímavé, jak se vyvíjela tato diskuze. Vyjadřili jsme se k různým postupům na evropské úrovni, které se snaží posílit zastoupení žen v politice, v parlamentech A různí eh, kolegové nebo především kolegyně hovořili o tom, že eh, jde o průměry, že se vychází z průměru, že naše čísla jsou průměrná. Ale to vlastně nesouvisí s realitou v členských zemích. Je pravda, že pokud jde o otázku genderové rovnosti, existují v jednotlivých zemích obrovské rozdíly. 75 to je zastoupení mužů v parlamentech a 25 žen. Ovšem v některých členských zemích to vypadá tak, že tam je 50 nebo 60 žen a 40 připadá na muže. Takových členských států samozřejmě není mnoho, ovšem v jiných to vypadá zcela jinak. Tam eh, se to velmi vzdaluje eh, třeba i těm 25% žen. Pan Karas eh, zcela právem poukázal na to, že určitý dopad má i demografický vývoj. Kolegyně z Řecka, Španělska, ale i paní místopředsedkyně Angelíly upozornili na důsledky krize, na rovnost pohlaví. Jedním z těchto důsledků je, že propast, kterou jsem zmínila, obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v otázce genderové rovnosti, se ještě prohlubuje pod vlivem krize. A to proto, že evropský sociální model a drastické úspory v mnoha zemích, nejenom v jedné nebo dvou zemí v oblasti sociální politiky mají přímý dopad na možnosti žen. A to neplatí pouze pro politiku, platí to i pro možnosti uplatnění žen v podnicích. Dopadů je opravdu mnoho. Já eh, zatím eh, z toho nebudu vyvozovat žádné závěry. Jeden z problémů, eh, které jsme zažili a které dosud v Evropě zažíváme, při našem úsilí vymanit se z krize. Je eh, čistě nacionálně centralistická perspektiva a velmi rozlišné přístupy. Ty muže, ty muži a ženy, eh, které mají pochopení pro snahy o genderovou rovnost, těch je mnoho. Je nás tady mnoho i v tomto sále a teď jde o to, abychom se v Evropě propojili, abychom vzájemně začali tyto věci ovlivňovat, aby se to řešilo v sociálně, v sociální oblasti abychom vytvořili evropskou kulturu v této oblasti genderových otázek kulturu, která by spojovala všechny členské státy. To jsme přece udělali i v jiných oblastech, v zemědělské politice. Provedli jsme health check, health check. A možná, že bychom mohli to stejné provést i v otázce genderové. Pokud se nám podaří vytvořit podmínky pro evropskou koordinaci kontroly toho, co se děje na úrovni jednotlivých zemí, tak to bude důležitý krok správným směrem. Děkuji. Sice by u takové akce, akce, jako je tato, neměl mít muž poslední slovo, ale přesto mám několik komentářů. Telefon Myslím si, že je velice důležité, abychom vychovávali společnost tak, aby děti směly zavolat své rodiče kdykoliv, bez ohledu na to, čím se rodiče v tu chvíli zrovna zabývají. Není možné, aby telefon, který zvoní, telefon, eh, kde volá dítě, byl považován za vyrušení. Je to nezbytnost, je potřeba na to moci reagovat. Toto je věc, kterou eh, neovlivní ve zákony. Je to otázka hodnoty dítěte a toho, jak společnost k dítěti přistupuje, jak přistupuje k takovému telefonátu. Je to něco, co ruší, anebo je to něco užitečného a něco, co akceptujeme. Další věc, která tady zazněla, velmi eh, často se hovořilo o, o politice a o tom, jak se to řeší v médiích. A pokud jde o Rakousko, mohu říci, nebo pokud jde o mou zemi, tak je možné říci, že nejdůležitější eh, v médiích je politická vyváženost, to se tam řeší nejvíce a neřeší se tam vyváženost pohlaví. Otázkou je, jakou roli hrají strany v médiích. Jde o věcné otázky, a nebo jde o strany. Jde o určitý obraz, kterým nějaká diskuze působí, a e, nebo e, jde o politickou intervenci. To znamená, že ta otázka, ta se klade nejenom médiím, ale i nám všem, kdo e, jmenuje zástupce partají a kdo dávám stranám ve veřejné diskuzi, jakou hodnotu a jaký prostor. Já si myslím, že my velmi často se také chováme stranicky a kvůli eh, stranickým výhodám vlastně otázky pohlaví ponecháváme v pozadí. A snažíme se v médiích upřednostňovat eh, spíše politiku. Takže tady jde o tyto souvislosti. Jde o souvislost mezi tím, jaký je veřejný eh, obraz v médiích a jaká je hodnota eh, jak, jak vlastně vůbec par, sami strany vnímají své zastupování v médiích, co je pro ně důležité. Dále tady potom máme zákaz diskriminace a proto uh, je potřeba, abychom tuto hodnotu, tedy zákaz diskriminace, prosadili a používali ho jako nástroj eh, proti existujícím nešvarům. Ale pokud tady nebude povědomí celé společnosti a pokud tady nebudeme mít určitý přístup k komunikaci a informacím, pokud tam nebude jasnost o těch hlavních důvodech toho, jak spolu nakládáme, nepochopíme, jak zákaz diskriminace prosadit. Takže proto tato otázka není pouze otázkou podílu mužů a žen, není to otázka procent, o to se můžeme postarat. Musíme tady urazit další kus cesty, ale není to pouze toto, je to také otázka komunikace, jaké jsou příčiny diskriminace a tam u kořene toho problému musíme působit, abychom změnili vnímání veřejnosti a veřejnou komunikaci, aby ta opatření, která chceme eh, přijímat, byla lépe prosaditelná. Děkuji vám za vaše úsilí, za vaši angažovanost. Evropský parlament bez pochyby ukazuje cestu razí cestu při odstraňování diskriminace a při vytváření veřejného povědomí o těchto otázkách. Děkuji a přeji vám dobrou chuť. Děkuji. Chci poděkovat paní Podimata a panu Karasovi za jejich odhodlání a snahu zasazovat se o rovná práva pro muže a ženy i do budoucna. V tomto sále se eh, sejdeme znovu ve čtvrt na tři. Máme tedy krátkou pauzu eh, na oběd eh, a pro pozvané